zasedání společně s předsedou Rady rozhodnutí o makrofinanční pomoci pro Ukrajinu. A nyní se dostáváme k pořadu jednání dnešního zasedání. Nejdřív zde mám eh, pana Korbeta, který má technickou poznámku.